Eh, mi umožnil tyto otázky položit. Nejdříve mám prozbu eh, na celou sněmovnu. Eh, týká se to naléhavé otázky, o které budeme hovořit dnes odpoledne. Jde o případ paní Amitu Hajda. Dnes máme naléhavou otázku a prosím, Eh, aby mě kolegové důvěřovali. Všichni, kteří se zabývají tímto případem, také vědí a nechci k tomu dávat dnes více detailů, ale patřím k těm, kteří vědí, že je těsně před tím, než bychom dnes mohli nalézt řešení. A významní zástupci EU eh, pracují na pozitivním řešení a proto by bylo vhodné eh, tuto otázku dnes stáhnout z pořadu jednání. Jakákoliv debata by totiž eh, se tížila diplomatické projednávání a prosím tedy tuto sněmovnu, abychom mohli tuto rozpravu stáhnout. Tím bychom pomohli tomuto případu mnohem více, než když bychom o o tomto eh, jednali. Eh, tolik má první prozba, pane předsedo, a druhou prozbu předložím posléze. Przewodniczący, já já nemám překonat. Pane předsedo, já nejsem zcela přesvědčen, že teď můžeme eh, tu, tento bod diskutovat nyní. Myslím, že je to trošku pozdě o tom diskutovat nyní, eh, protože už jsme rozhodli o v této věci a je pro mě velice těžké zahájit diskusi k tomuto bodu. Um, Pan předseda Dol. Pane předsedo, já eh, podporuji návrh Martina Šulce. Já si myslím, že jednání jsou nesmírně složitá a hovoříme o lidském případu jedné ženy a snažíme se najít politické řešení. Myslím si, že když se rýsuje politické řešení, nebylo by dobré situaci dále zhoršovat. Eh, prosím, dovolte, abychom nejdříve našli politické řešení. Dobře, proszę Państwa, eh, wobec tego... Eh, dámy a pánové, Pan Porta žádá o slovo. É só para dizer o seguinte. Chtěl jsem říct následující věc. Diplomatická práce je velice důležitá, ale Aminatu Hajda je už mnoho, mnoho dní v hladovce, v nemocnici a nejhorší, co bychom mohli udělat, by bylo, kdybychom ženu, která bojuje za základní lidská práva, kdybychom řekli, že tento Evropský parlament e, na ní zapomíná. Proszę Państwa. E... Děkuji, dámy a pánové. Prosím, e, o chvilku. E, podle pravidla je 140 můžeme hlasovat o takovém návrhu, protože byl návrh předložen. Je tady návrh, abychom tento bod vypustili z programu jednání. A podle pravidla číslo 140 můžeme o tomto návrhu hlasovat. V této souvislosti bych vás rád požádal, abyste řekli, kdo by se chtěl vyjádřit pro tento návrh. López Aguilar. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Jakožto vedoucí socialistické delegace v Evropském parlamentu chci eh, říci, že to, co tady eh, eh, navrhl eh, pan předseda Schulz a to, co tady podpořil předseda skupiny EPP, je na místě, protože bez zesporu tento parlament vyjadřuje svou solidaritu s případem Aminatu Hajdarové, s jejím konkrétním osobním případem je to opravdu případ osoby, která je ohrožena e, hladovkou, kterou respektuje. A e, Současně ale je v našem zájmu a v zájmu Aminatu Hajdarové, abychom podpořili diplomatické úsilí e, konkrétně španělské vlády, protože na území Španělska se Aminatu Hajdarová nachází Eh, jde o to podpořit úsilí eh, španělské vlády, která se snaží vyřešit eh, případ Aminatu Hajdarové, která je ve stavu hladovky a prohlásila, že nepřeruší tuto hladovku. Prosím, podpořme, podpořme diplomatické úsilí které teď probíhá. A to je to nejlepší, co můžeme udělat. Vy, vyhnout se rezoluci, která by mohla věci velmi zhoršit. Prosím, děkuji za toto vystoupení a není, eh, kdo by se chtěl vyjádřit proti tomuto návrhu. Pane předsedo, já chci eh, vysvětlit naše stanovisko proti. Eh, připadá mě nevhodné eh, předložit eh, tento návrh takto dopoledne. A to také proto, že by to bylo nedostatečné respektování vůči všem parlamentním skupinám, které předložily návrh rezoluce. Ještě včera tři hodiny jsme to diskutovali, snažili jsme se zohlednit všechny aspekty, brali jsme v úvahu úsilí všech skupin, které hovořily z různých úhlů pohledu a snažili se dospět ke společnému textu. Podařilo se nám dospět k textu eh, usnesení, se kterým jsme všichni souhlasili a snažili jsme se vyřešit rozdíly a sporné body. Takže si myslím, že eh, tento parlament se musí projevit v takovéto situaci, když se nevyjádří nyní, kdyby se vyjádřil. Děkuji paní za vypověď. Děkuji vám. A ještě prosím. Děkuji vám, děkuji. Děkuji. Situace je zcela jasná. Děkuji. Dámy a pánové, Budeme hlasovat. Kdo je pro schválení návrhu? Prosím, zvedněte ruku. Procesní poznámka, prosím. Pane předsedo, procesní Eh, poznámka. Já jsem žádala slovo, vy jste mě nedal slovo, nevím proč. Není pravda, že tento parlament eh, se vyjádřil k paní Aminatu Hajdarové. To není pravda. Dnes teprve se k tomu chtěl vyjádřit po 33 dnech eh, hladovky a tvrdí se tady, že nediskutujeme tuto otázku. Mně připadá, že to je nemorální. To je nemorální. do Děkuji vám, dámy a pánové. Budeme hlasovat. Dámy a pánové, budeme hlasovat. Začneme hlasovat. Ještě faktická poznámka, prosím. Pane předsedo, já jsem žádal o slovo. Eh, právě kvůli faktické poznámce. Tento parlament má závazek, kterému se nemůže vyhnout a ta se, ten se týká lidských práv. Pan Schulz nám předložil dnes ráno návrh. Máme informace, máme čísla, eh, která jsou velice důležitá v případu Hajdarové. A je třeba, aby dnes odpoledne po diskusi plénum rozhodlo. Prosím, máte slovo. Pane předsedo, já jsem v této sněmovně již mnoho let a mnoha léta jsem také odpovídal za debaty o lidských právech. Jsou to případy, které eh, projednávám se velkým respektem. Minulou neděli jsem o tomto případu vedl dlouhý rozhovor s panem velvyslancem a mám takový dojem, že dnes bychom měli možnost eh, ukončit eh, protest paní Hajdarové a pokud bych mohl přispět eh, nějakým veřejným prohlášením, tak bych to jistě učinil. Já se však domnívám, že v takto komplikovaných eh, diplomatických případech je diskrétnost vhodnější pro řešení. A proto prosím, aby i kolegové přispěli diskrétnosti k, tomu, aby tato žena byla zachráněna. Děkuji. Proszę Państwa, e, ja chciałem Państwa prosić teraz o Dámy a pánové, chtěl bych vás požádat o pozornost. Nemůžeme prodlužovat tuto diskusi o této otázce. Máme eh, nyní, prosím, pan kolega číslo 92. Děkuji, pane předsedo. Za prvé chci říci, že jsem překvapen, eh, protože, jak řekla paní Bilbao, od včerejška probíhala diskuse, trvala tři hodiny a týkala se tohoto tématu. Když pan Schulz má informace už od neděle, jak vypadá situace, měli, měl nám to říci již včera, než jsme začali diskutovat o tomto usnesení. Jestliže tomu tak není, pak včera proběhla diskuse v různých skupinách, dospěli jsme ke kompromisu, k určité dohodě? Ne. Ne, ne, text, na kterém jsme se včera dohodli, ne, není to pravda. Není to pravda. Máme odpovědnost schválit usnesení, abychom věděli, jaká je pozice tohoto parlamentu ve věci Aminatu Hajdarové. Já tedy žádám, aby vše probíhalo jako normálně. Děkuji vám. Pan Tanok. Pane předsedo, Eh, toto je opravdu velice citlivá otázka. Jsou tady rozdělené názory. Eh, prosím, odložme toto hlasování až na třetí hodinu odpoledne, abychom mohli konzultovat naše skupiny, naše strany a abychom si i zjistili, co se přesně odehrává v Maroku. Uh, sorry. Uh, proszę Państwa, zebraliśmy wszystkie uwagi. Ano, vzali jsme v úvahu všechny poznámky a podle pravidla číslo 140 eh, jednacího řádu chci předložit tento návrh k hlasování. Je tady konkrétní návrh, abychom o tomto bodě nediskutovali dnes. Kdo je prosím pro tento návrh? Zvedněte ruku. Kdo je pro tento návrh, to jest nediskutovat tuto věc dnes? Děkuji. A kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Ověříme to elektronickým hlasováním. Zahajuji elektronické hlasování. Kdo? Prosím. Všichni již hlasovali? Končím hlasování. Máme 249 hlasů pro, 163 hlasů proti a 135 se zdrželo. Návrh byl schválen. Pan předseda Schulz předloží druhý návrh. Pane předsedo, promiňte, že ještě jednou musím poprosit o e, strpení nebo trpělivost tohoto parlamentu. Pane předsedo, na hlasovacím seznamu dnes máme také hlasování o principech subsidiarity. Rád bych na základě článku 177 odstavce 4 jednacího řádu bych chtěl předložit žádost a sice hlasování o tomto bodu bychom měli odložit až do příštího plenárního zasedání um, a měli bychom eh, přís, přeskoumat přípustnost tohoto usnesení eh, tohoto, k tomuto bodu. Já si myslím, že eh, parlament tady určitě souhlasí s tím, že principy mm, Mm, subsidiarity a základních práv mm, jsou zaručeny, ale vůbec nemá smysl mm, o tom e, to dávat na úroveň Evropské unie. Já si také myslím, že jménem italských kolegů e, chci říci, že diskuze, která se vede k tomuto v Itálii, je diskuze, e, která je to diskuze, kdy mají naši kolegové obhajují diverzitu a pluralitu, ale nemá určitě smysl v takovémto usnesení Nemá smysl, abychom v takovémto usnesení do toho usnesení to zakotvili. Pane předsedo, pane předsedo, je neuvěřitelné, že frakce že frakce, které eh, hájí demokracii, eh, že tyto frakce ani neznají demokratický princip a nenechají domluvit řečníka. Prosím vás. Takže proto podávám žádost podle článku 177 odstavce 4. Ehm, žádám, abychom odložili hlasování na příští plenární zasedání a abychom přeskoumali přípustnost usnesení ehm, a hlasování. Děkuji. Děkuji. Mám eh, konkrétní návrh. Pane předsedo Šulci, Můžete si prosím nasadit sluchátka. Mám velmi konkrétní návrh a sice o tomto mm, bodu budeme ještě hovořit při druhé, druhém části hlasování, budeme hlasovat o rozpočtu a potom ještě budeme mít některé dodatečné body a všichni možná si všichni myslí, eh, eh, ještě se vrátíme k návrhu předsedy Šulce, až toto usnesení eh, bude prodiskutováno. Takže v druhé části hlasování se k tomu vrátíme. A teď bych rád začal s hlasováním k rozpočtu. Pan Poslt se hlásí. Faktická poznámka. Jen krátce, já bych chtěl poprosit, eh, poté co tato naléhavá otázka byla odsunula a včera jsme hovořili také o řečnické době, eh, chtěl bych tedy požádat, eh, aby čas, který byl k dispozici pro západní Saharu, byl rozdělen na ostatní dvě otázky. To je vše, co jsem vám chtěl říci. Mějme to pod uwagę. Pański wniosek weźmiemy pod uwagę. Proszę paní... Ano, za návrh, dámy a pánové. Začneme s hlasováním ke zprávě eh, pana Bögeho. A sice je, eh, je možné hlasovat o